Dámy a pánové, srdečně vás vítám na naší schůzi. Vítám také kolegu Bitykofera. A nyní jako první na pořadu jednání zde máme bod, který se věnuje Ukrajině. Minulý týden jsme měli ratifikaci dohody o přidružení a bylo by pěkné, kdybychom dostali další vysvětlení, které s tím souvisí, souvisí s tím, jakým způsobem bude e, probíhat implementace DCFTA a tak dále. Já tady nechci vysvětlovat svůj postoj na tomto místě k tomuto, ale chci pouze podotknout, že byly vytvořeny důležité zákony, jako například speciální status pro Doněcko a, Luhan, pro Do- a Luhansk, Doněck a Luhansk a také zákon o amnestii a také zákon o lustraci. Krásné slovo. A myslím si, že je velmi zajímavé, že tady vidíme skutečně pokrok na Ukrajině a mm, předsednictvo parlamentu rozhodlo, že Sedm poslanců odjede jako no, na Ukrajinu 27.10. Budou tam jako pozorovatelé. Já si myslím, že na základě kontextu a souvislosti je ten počet příliš malý a navrhuji, abychom ještě jednou se pokusili ten počet navýšit. A ještě jedna prozba, prodiskutujte to na frakcích. Bylo by dobré, abychom právě před volbami aby právě před volbami odjelo hodně kolegů do Ukrajiny, ale ne do Kijeva, například do Charkova, do Oděsy, na různá místa, aby ukázali, že Evropský parlament je přítomen. Všechny delegace, pokud pojedou všechny pouze do Kijeva, tak je to málo. Ale takové to cesty do země našich politických partnerů jsou dobré. Paní Luling, vy mě asi neposloucháte. To byla taková ironická poznámka. Bylo by smysluplné, kdybyste poslouchal. Prosím tedy, zvažte si ještě jednou, zda byste to nemohli takto prostřednictvím frakcím odcestovat na Ukrajinu a ukázat tedy náš jasný postoj ještě přes volbami. A nyní nás kolega uvede do tématu, jak to on vidí. Kolega Gigant, který je odpovědný za Ukrajinu a on zná ty souvislosti na Ukrajině lépe než kdokoliv jiný a proto bych byl velice rád, kdyby kolega, kde jsme gigant, Eh, asi někde velmi daleko, kdyby nám mohl poskytnout úvod do problematiky. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za váš velmi milý úvod. Já bych eh, našem výboru velmi rád eh, podal krátkou informaci o třech bodech. To první je implementace dohody z Minsku. To druhé je politická reforma to přijetí těch zákonů a ty další kroky, které očekáváme. A za třetí bych se rád věnoval dalším krokům po důležitém rozhodnutí Evropského parlamentu, ke kterému došlo minulý, minulé úterý ve Štrasburku. Nejdříve tedy ten dokument z Minsku. Máme tady protokol o 12 bodech z 5. září. Díky němu je tedy možné příměří a detailnější režim příměří, na kterém se obě strany dohodly v pátek 19. září. Bylo to tedy schváleno v rámci třístrané kontaktní skupiny a všechno to dává naději, že nejen, že tedy se podaří konflikt deeskalovat, ale eh, dává to naději i na další kroky směrem k udržitelnému politickému řešení konfliktu a k trvalému příměří. Úroveň násilí v tomto regionu eh, díky příměří klesla. Bohužel obě strany, byť tedy tvrdí, že eh, do, eh, klid zbraní trvá, připouští určité excesy, například na letišti v Donecku a také na určitých místech mezi Doneckem a Luganskem přijetí zákona o amnestii a přijetí uh, zákona o e, vnitřní samozprávě minulé úterý v duchu protokolu z 5. září jsou vítaným krokem a pokud chcete, tak později mohu detailně vysvětlit jednotlivé body této samozprávě, samozprávy. Ehm, snažili jsme se tedy zohlednit požadavky obou stran. Podepsala se všeobecná dohoda o závazcích. Byl to velmi obtížný krok a Navazuje to na iniciativu pana prezidenta Porošenka. Je tu celá řada individuálních kroků, které mají vytvořit trvalé a udržitelné prostředí pro politické kroky. Tato samozpráva je stanovena na dobu maximálně tří let. Samozřejmě, že v rámci eh, ukrajinské veřejné diskuze jsou určité rozpory a spory a během příštích týdnů, během předvolební kampaně se o tom bude nepochybně velmi intenzivně eh, diskutovat. Učekáváme, eh, že Rusko bude plnit další nesplněné body z té dohody. Eh, nejdůležitějším z nich je stáhnutí nelegálních jednotek, ozbrojených jednotek, vojenského zařízení a bojovníků z ukrajinského území. Kromě toho jde o e, trvalý, trvalý monitoring hranice mezi Ukrajinou a Ruskou. V protokolu z 5. září se hovaři, hovoří o nelegálních ozbrojených e, skupinách, následně se hovoří o cizích e, skupinách a proto tedy doufáme, že to bude takto vzato v potaz a že to bude znamenat skutečné stažení ruských jednotek z ukrajinského území v rámci nebo eh, pod dohledem OECD. Pokud tedy eh, vezmeme v potaz eh, vůdčí roli OECD a reakci na krizi, tak zvažujeme možnost, že by speciální monitorovací mise OECD poskytla zařízení a lidské zdroje, které jsou velmi potřeba, tak abychom dosáhli plného rozmístění 500 osob, tak aby byli řádně zaměstná, nebo umístění a abychom mohli provádět monitorovací misi v plném rozsahu. Po, e, počítáme s tím, že by tu bylo 25 monitorovacích pracovníků navíc každý týden a potřebujeme speciálně kvalifikované monitorovací pracovníky, kteří jsou schopni monitorovat klid zbraní příměří. Evropská unie se velmi angažuje eh, v podpoře diplomatické politické perspektivy, tak eh, jak o tom rozhodne Evropská rada. Budeme se tedy snažit dostat politickým prioritám. Eh, bereme v potaz výsledky ad hoc zkusky z Minsku eh, z konce eh, srpna spolu s komisaři de Guchtem, Oettingerem a paní Eštnovou. Myslím si, že toto setkání umožnilo cestu, nebo vytvořilo eh, možnost pro eh, první setkání panů Porošenka a Putina a od té doby už probíhaly bilaterální kontakty mezi oběma eh, prezidenty a to samozřejmě napomohlo Minskému protokolu a také režimu příměří. podpora v rámci aktivit OECD, kontaktní skupiny, trilaterální kontaktní skupiny a dalších e, schůzek na nejvyšší úrovni bude samozřejmě e, zintenzivněna za spolupráce e, všech Mm, dotyčných pracovišť komise. Pokud jde o další body, tak eh, si především musíme uvědomit, že inkluzivní politický dialog, který eh, začal, byl vždycky součástí trvalého řešení krize. Proto je klíčové, abychom se našli řešení pro eh, ústavní reformy v zemi. O tom již byla řeč eh, v ženevském společném prohlášení ze 17. dubna, jehož se Evropská unie účastnila a také eh, o tom byla řeč při dalších kulatých stolech, které se eh, konaly. Často se stane, že takovéto dokumenty často upadnou v zapomnění, ale já bych rád upozornil na memorandum o příměří z 21. října. Po prezidentských volbách se proces zpomalil a je to dáno mimo jiné i skutečností, že e, parlamentní volby, které byly e, vyhlášeny v srpnu se budou konat 26. října a měly samozřejmě dopad na celkovou situaci, včetně situace eh, bezpečnosti. Nyní tedy je v plném proudu eh, předvolební kampaň, což není prostředí vhodné pro vytváření koncenzu, ale my bychom tedy eh, rádi požádali o e, vaši podporu a, zdůrazn- a ve veškerých e, diskuzích s ukrajinskými partnery zdůrazňujeme, že je potřeba e, provést zásadní reformy, že je potřeba provést reformu soudnictví a dostat práva, právu menšin a Některé z těchto reform už tady měly probíhat a e, jsou e, v prodlení. Reforma volebního procesu samozřejmě reaguje nebo odpovídá velkým očekáváním veřejnosti. Doufáme, že volební proces povede k tomu, že se vytvoří stabilní většina e, v radě, která bude nakloněna reformám. Myslím si, že je potřeba eh, pokračovat ve střednědobých, dlouhodobých reformách i po volbách. Eh, budeme tomu nápomocni a eh, doufáme, že se tak stane. Inkluzivní národní dialog je jeden z bodů Finského protokolu z 5. září. Rád bych na tomto místě zdůraznil, že bude důležité, abychom zaručili demokratické legitimní zastoupení regionu Doněck a Lugan v celém procesu a doufám, že parlamentní volby a následně místní volby eh, v regionu Doněck a Lugansk eh, budou úspěšné potřebujeme zajistit, aby tam byla zastoupena mezinárodní pozorovatelská mise, aby působila i při těchto volbách. A nyní ještě k dohodě o přidružení. E, paralelní ratifikace e, dohody o přidružení ve Vrchovní radě a v Evropském parlamentu 16. září e, bylo jasným a viditelným signálem naší společné politické vůle pokračovat v politickém zbližování a ekonomické integraci obou stran. Dohoda, jak doufáme, bude částečně uplatňována od 1. listopadu po eh, jejím zveřejnění ve eh, Vrchovné radě a po následné reakci Evropské unie. Eh, Nicméně pokud jde o e, DCFT, DCFTA, e, tak e, tato část tedy byla odložena do konce roku 2015, to znamená, že to začne platit 1. ledna roku 2016. V duchu dohody zpátku mezi ruským ministrem Ulugajevem, ukrajinským ministrem ministrem a panem komisařem de Guchtem, tak jak to bylo oznámeno na plenárním zasedání v minulém týdnu. Eh, Ruska, Rusko eh, souhlasí s tím, že se bude i nadále uplatňovat preferenční režim DCFTA a eh, všechny tři strany se domluvily na tom, že bude pokračovat tento proces konzultací, protože tento proces konzultací musí být nezbytnou součástí mírotvorného procesu na Ukrajině. Do, určitého, eh, do určité míry eh, jde o to, že Evropská unie bude trvat i nadále na asymetrické liberalizaci eh, cel. My tedy v tuto chvíli nebudeme uplatňovat DCFTA a bude tu tedy i nadále, budou to i nadále platit autonomní celní opatření. Eh, o tom tedy v těchto dnech rozhodla komise. Nic bohužel tedy um, Rusko um, si vyložilo tuto dohodu velice úzkým způsobem a eh, jestli tedy um, dopis komisaře, uh, ministra Lukajeva, uh, ministru Klinkinovi, 19. září jsme byli svědky toho, že došlo k jednostrannému opatření které eh, rozhodla ruská vláda, eh, premiér Medveděv podepsal vyhlášku, kterou pozastavil uplatňování dohody DCFTE vůči Ukrajině na základě přílohy 6 eh, DCFTA. A vypadá to tak, že pokud Ukrajina začne uplatňovat asociační dohodu tak vlastně se to bude, um, tak to bude pokračovat. Samozřejmě, že nemůžeme souhlasit s žádnou takovouto eh, intervencí do svrchovaných záležitostí Ukrajiny a musíme to jasně artikulovat, musíme jasně říci eh, toto také ruské straně a ruskému vedení. Um, Zároveň to tedy musí být vyjasněno mezi ruským a e, vedením a vedením Evropské unie. Čili k tomuto došlo, to je něco, co vlastně e, se dělo také e, v souvislosti s naší prací. Nyní tedy má rada návrh, aby um, pozměnila rozhodnutí rady z 20. června aby došlo tedy k, pos, k posunutí uplatňování dohody DCFT, ale zároveň předkládáme parlamentu a radě také návrh, aby se rozšířila autonomní e, obchodní opatření, která jsou zatím platná až do konce 2015 a budeme, využijeme tento prostor k tomu, abychom zde měli jakési hospodářské příměří, abychom dále pokračovali v konzultacích a cílem bude také vlastně mm, uspokojit ty ruské obavy nebo reagovat na ty ruské obavy. Děkuji. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Vigand. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Vigane. Já bych chtěl nejprve zdůraznit to, že Evropský parlament musí eh, připravit rozhodně širší tým pro pozorování voleb, které jsou plánované na 26. říjen. Už eh, vím, že naše delegace s Ukrajinou už na svém ustavujícím zasedání zjistila, že tam je celá řada poslanců, kteří by se rádi zúčastnili této pozorovací mise, takže navrhuji, aby výbor AFET navrhl konferenci předsedů rozšířit počet poslanců, eh, kteří se mají eh, stát svědky této velice důležité politické události na Ukrajině. Eh, můj druhý komentář je to, že v uplynulých týdnech jsme byli svědky vlastně již dvou příměří. To první příměří bylo politické a bezpečnostní, bylo, bylo dosaženo v Minsku během trilaterální dohody a byla to dohoda z 19. Ehm, byla tam ještě eh, různé úpravy toho příměří a také se posílila úloha OBSE, zejména v tom, jak vy, Eh, stanovit počet pozorovatelů, kteří mají také dohlížet na uplatňování příměří, protože, jak víme, tak podle strojů z Ukrajiny je to tak, že navzdory tomu, že tam bylo příměří, tak více než 19 lidí bylo eh, usmrceno, také tam byli zranění lidé a bylo tam mnoho civilistů, kteří utrpěli zranění, takže si myslím, že je také důležité Eh, takto pokračovat, aby se potom nakonec docílilo pokojných voleb 26. To druhé příměří to bylo tedy na základě dohody v Bruselu mezi komisařem de Guchtem a ukrajinským a ruským ministrem. Toto příměří mělo zabránit eh, tomu, aby Rusko uplatňovalo další ekonomické sankce nebo další ekonomická opatření vůči Ukrajiny a také tedy um, to reagovalo i na uh, Eh, opatření z, z strany Evropské unie plánované na další 14 eh, měsíců. Myslím si, že toto bylo velice důležité, že to bylo eh, nutné a že <clears throat> všichni partneři tím získali možná trošku pokojnější a klidnější výhled na, tu, na tu zimní období, které nás čeká Mm, a které ovlivní ekonomickou situaci Ukrajiny. Pak ještě chci říci, že třetí bod je velice zásadní. Jde o to, jak budeme asistovat tomu, jak bude plněna asociační dohoda. Celá řada z nás zná kontext eh, zemí, které byly v tom procesu přidružení a víme, že ta asociační dohoda je jakýmsi motorem pro celou řadu ekonomických, sociálních, politických reform v těchto zemích. A já mám tedy pocit, že je důležité, aby eh, podpůrná skupina komisi pomáhala, asistence, eh, pomáhala Ukrajině a společně s ostatními partnery, aby zde byla velice jasná spolupráce eh, s celou, v různých legislativních oblastech. Už zde byl také přijat celý balík, týkal se například amnestie, týkal se uh, také částečné decentralizace mm, Doněcka a Luhanska. Takže to jsou jasné, důležité politické kroky, měli bychom na ně navazovat a měli bychom zastupovat konstruktivní blok, který usiluje o dlouhotrvající mír na Ukrajině. Zároveň musíme také usilovat o zajištění územní jednoty Ukrajiny. Nesmíme v našich diskusích o Ukrajině také zapomínat na Krym protože to bylo rovněž nelegální připojení, bylo to nelegální anexe a je naprosto zásadní, aby, Evropské, aby státy Evropské unie zastávaly tu pozici, kterou vlastně také máme v usnesení, které jsme minulý týden přijali ve Štrasburku. Myslím si, že parlamentní volby vytvoří nové politické prostředí, novou politickou krajinu post Majdanu a že také posílí demokratickou legitimitu Eh, Ukrajinců eh, posílí to, že Ukrajina, Ukrajina se chce přihlásit k evropským volbám, k evropským hodnotám a Evropská unie jako celek má velkou odpovědnost eh, k tomu, aby také reagovala na, tuto, na tyto většinové žádosti, na toto většinové přání ukrajinského lidu v následujících měsících. Děkuji. I didn't expect to be the first, but anyway, I... No, já jsem nečekal, že se budu ptát jako první, ale dovolte mi stručný dotaz. Trošku mě překvapilo, že ten incident, nebo ta, ten, to neštěstí, to strašné sestřelení letadla na Ukrajině 17. července jste vůbec nezmínil. Nikdo z vás se nezmínil o tom, když hovoř, jste hovořili o tom příměří. Vůbec vlastně dneska zde nezaznělo vůbec nic o tom leteckém neštěstí, o té katastrofě. 370 osob, pasažérů, kteří byli naprosto nevinní, zahynuli při této katastrofě a zatím vůbec ještě nebyl vyšetřen eh, tento čin. Takže já se chci zeptat, jak to vypadá? Došlo k nějakému pokroku v tom, v tom eh, šetření toho příkladu, eh, toho případu, jak to vypadá s tím vrakem toho letadla, jak to vypadá s ostatky lidí, kteří tam zemřeli? už eh, to bylo nějak vyřešeno, nějak dořešeno. Chtěl bych eh, opravdu nějaké aktuálnější informace, které se týkají eh, tohoto leteckého neštěstí. Děkuji. Pane předsedo, my, skupina ECR, mm, silně podporujeme právo Ukrajiny na svrchovanost. Je to také docela důležitá část zahraniční politiky a chtěli bychom, aby DCFTA a i asociační dohodu jsme podpořili ve Štrasburku. Také chceme říci oficiálně, že odsuzujeme to, že Rusko porušuje mezinárodní práva. Podle mého názoru tam patří i to sestřelení letadla MH17, protože všechny důkazy ukazují jasně na to, že Rusko poskytlo eh, leteckou střelu Buk eh, rebelům. Takže Eh, jde máme zde pařížskou chartu, máme zde charty OSN a EU, to všechno bylo porušováno soustavnou agresivitou ze strany Ruska. Prezident Porošenko eh, bohužel jasně řekl asi před dvěma dny, že Ukrajina není dostatečně vojensky navýše, že vlastně oni stále musí bojovat s rebely. Uh, Moskva tam stále posílá více vojenských jednotek přes hranice, jsou tam dělostřel, je tam um, dělostřelstvo, takže já mám obavy. A myslím si, že už o tom hovořil i pan Elmar Brock, nebo minulý víkend o tom hovořil pan Elmar Brock. Jde o to, že takový obecný náv- obecní, obecné stanovisko v diplomatických kruzích je to, že ilegální anexe Krymu eh, je něco, s čím nemůžeme souhlasit a že jde o to, že Putin chce vytvořit jakýsi pozemní koridor. A jak jsme již řekli, eh, teď vlastně bude mít Putin možnost, jak si propojit Rusko tím koridorem s Krymem, protože a, a Krym se eh, tím vlastně stane závislou a navíc ještě k tomu přechází ta eh, studená zima, která tam již brzy nastane. Takže ještě co se týče SVČ a komisařem, jak budete postupovat, pokud Rusko bude nadále ještě um, vyvíjet další kroky, aby propojilo Krym s Ruskem? Chystáte nějaké další navýšení aktivit? Chystáte prohloubení sankcí a domníváte se také, že některé země Evropské unie třeba můžou začít poskytovat Ukrajině bilaterálně třeba zbraně, aby Ukrajina mohla odolávat ruské agresi? Děkuji. Austrevičius. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, ano, musíme všichni přiznat, že paralelní ratifikace dohody o přidružení a dohody DCFTA s kolegy z Kijeva byl, byla historickou událostí můžeme tak usuzovat pouze z těch zpráv, které se objevily na celém světě. Je jasné, že je velmi důležité eh, nepro, neoddalovat tuto ratifikaci. Byl to tedy velmi důležitý signál také pro reformy a pro politické závazky. Především ty, které na sebe vzala eh, ukrajinská politická špička, ukrajinské politické strany. Nicméně můj příspěvek není zase tolik pozitivní. Pokud zohledníme trvalé snahy Ruské federaci, s federace mít vliv a ovlivňovat bilaterální vztahy mezi Evropskou unii a Ukrajinou, dohody v tomto bilaterálním vztahu, tak si myslím, že to, že jsme odložili platnost DS DCFTA je známka slabosti, byť je to prezentováno jinak. Je to známka slabosti naší politické linie. Nesmíme zapomínat na to, že ruští ministři, konkrétně pan Putin, Putin neustále žádají ukrajinské vedení, aby se vzdahli právních změn, které by následovaly po, eh, nebo v rámci provádění dohod, které byly ratifikovány. Domníváme se, že Ruská federace to vzala jako fakt, ale vypadá to, že ne. Rusko se snaží ovlivňovat politický proces na Ukrajině navzdory eh, vývoji z, z nedávné doby. A pokud připustíme a svolíme eh, s ruským měšováním do našich bilaterálních vztahů, tak nevím, co nás čeká v budoucích měsících nebo letech. Pane předsedo, mám pocit, že vývoj na Ukrajině musíme sledovat velmi bedlivě a musíme to velmi pečlivě posuzovat eh, na eh, pozadí té přijaté dohody. Já si myslím, že by to měla vzniknout monitorovací skupina, tak abychom mohli takřka každodenně sledovat politický, ekonomický, sociální vývoj i právní vývoj, který by tato dohoda měla přinést. Díky této skupině bychom prokázali, že se hlásíme ke svým závazkům v rámci východního partnerství. To znamená, že Evropský parlament by měl v tomto kontextu sehrávat velmi důležitou roli. Tato monitorovací e, skupina by měla velmi e, těsně spolupracovat s Evropskou službou pro vnější činnost, tak aby měla aktuální informace a aby tedy e, včas vysílala signály, které jsou potřeba. Já si tedy velmi cením toho, že náš výbor byl zapojen do této dohody a doufám, že nenecháme ty věci vyvíjet se tak, jak by se vyvíjely, kdybychom k tomu nepřistoupili správným způsobem. Děkuji, pane předsedo. Gracias, presidente. Bueno, para nosotros nos sigue pareciendo un Děkuji, pane předsedo. My celou zážitost vidíme takto, že si myslíme, že je skutečně velice významná. No, kolegyně dochází k přesunům poměr sil, které nejsou v pořádku. Sankce podle nás nejsou správné, jsme proti nim, několikrát jsme to opakovali. Sankce postihly zejména například zemědělce v mé zemi a tito zemědělci již nemohou vyvážet své zemědělské produkty. Rusko naopak si velice rychle najde nové trhy v Ázii, Jižní Americe a dalších zemích. A bude velmi obtížné to celé zvrátit zpět. A nyní dohoda o přidružení. Pro nás je to celé jakási pantomima, když o tom takto diskutujeme. Je to nepřiměřené ze strany parlamentu. Parlament se choval nepřiměřeně. My jsme si oficiálně stěžovali a naše frakce neměla ani možnost vystoupit, nedostali jsme slovo z důvodu jednacího řádu či z nějakého podobného důvodu. Jsme velice znepokojeni, také co se týče situace na Ukrajinu, která je skutečně závažná. Samozřejmě potřebujeme mírovou dohodu, dobře vyjednanou mírovou dohodu, ale momentálně máme spíše tak trochu pocit, že tam spíše dochází k tomu, že se tady nějaké rodiny stěžují na invazi, ale neexistuje vůbec žádný důkaz, že k ní došlo, proto prosím veškeré poslance, aby postupovali klidně, obezřetně vše zvážili a neopírali se o informace, které nejsou podložené. Potřebujeme celkově společnou evropskou zahraniční politiku, ale takovou, která neupřednostňuje pouze tu či onou stranu. Tak o to bychom se měli snažit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych trošku chtěl varovat výbor AFET, že to, co teď děláme, to je možná ještě příliš předčasné, protože ta asociační dohoda byla teprve čerstvě ratifikovaná. Myslím si, že musíme si zkrátka držet práce, aby se nakonec eh, se všechno povedlo, aby to všechno hladce proběhlo. Nejsou žádné záruky a předtím bych vás chtěl varovat. Za prvé chci říci, že ta bezpečnostní situace zůstává vlastně v rukou eh, Putina, záleží na Putinovi. Máme zde tu misi, která má monitorovat um, příměří. Tam bylo 25 lidí, to je v podstatě nic. Nedokážou opravdu monitorovat, tato příměří je dohodová do, do, eh, dodržováno. <clears throat> Pokud eh, by tam OECD bylo skutečně ehm, schopno lépe mm, monitorovat tu hranici, tak to vlastně je jediná podmínka toho, aby tam mohlo být to příměří opravdu skutečně monitorováno. Je zde stále pokračující politický problém, ať už v Kijevu teď bude kdokoliv na těch hlavních místech. Nemohu říci, že mm, přináším nějaké ideální řešení, myslím, že ani my ostatní, ale chtěl bych ještě jednou varovat výbor AFED, že pokud tam nebude opravdu dobré sledování toho, zda je dodržováno to příměří, tak nedospějeme ani k dobrému politickému řešení. Takže to si myslím, že to je klíčem pro nalezení politického řešení. A co se týče hospodářské stránky věci, tak i když ta dohoda DCFTA začne být uplatňována až od roku 2016, tak máme obecné obavy, že nakonec to dopadne tak, že to budeme muset ještě přehodnotit, ještě předtím, než skončí funkční období tohoto parlamentu, protože obecně tyto dohody DCFTA e, většinou nemají tak vynikající účinek na občany, jaký plánujeme. Takže budeme to také muset ještě monitorovat v těch nadcházejících letech. No a závěrem bych chtěla říci, že podporuji předsedu v tom, že bychom měli rozšířit pozorovatelskou misi pro nadcházející volby. Myslím si, že je úplně směšné si myslet, že sedmičlená mise bude opravdu schopna monitorovat to, jak to vypadá u těch volbách, zejména ve východní Ukrajině. A to bude právě to hlavní místo, které musíme sledovat, nikoli Kyjev. Děkuji za pozornost. Um, Slovo, pane předsedo, dovolte mi pouze několik stručných komentářů. Nejprve navážu na, ten, na ty dvojí standardy. Hovoříme o decentralizaci Ukrajiny, také hovoříme o potřebě respektovat svrchovanost Ukrajiny. Samozřejmě pokud Ukrajina bude chtít přistoupit k Evropské unii v následujících letech, někteří říkají, že to je ten hlavní cíl, tak tím ale ta decentralizace je vlastně krokem zpět. A myslím si, že eh, jediný názor, který bych chtěl ještě říci, navazuje na to, co říkal pan Ostrovič. Mm, hovořil hovořili jste o rozšíření monitorovací skupiny. Myslím si, že musíme respektovat eh, to, že tam musí být zástupci všech politických skupin, musí to být vlastně taková skupina, která bude eh, zastupovat široké politické spektrum a mm, musí to být tedy skupina eh, taková, která bude zastupovat lidé různých názorů. Takže si myslím, že byste to měli brát v úvahu, až budete rozhodovat o složení té monitorovací skupiny. Pokud jsem to pochopil, hovořil jste o e, decentralizaci Ukrajiny, hovořil jste, nevím, zda jsem pochopil ten argument e, o tom, jaký je vztah mezi tou decentralizací a mezi usilováním Evropské unie o vstup do EU nebo o přidružení. No, děkuji. Když ho, já jsem hovořil o decentralizaci na Ukrajině, když se podívám na to stávající situaci, tak um, jde o to, že pokud by tam jednou došlo k přistoupení nebo ke snahám přistoupení Ukrajiny k Evropské unii, tak by tam nejprve měl být spíše proces centralizace než decentralizace. Je to takový obecný politický názor, eh, ale jak víte, pane předsedo, my se velice často politicky neschodneme spolu my dva. Dobře, já někdy uh, chápu ale i logiku argumentů, které nejsou mé, které jsou i cizí, ale uh, myslím si, že hlavní pravidlo je to, že každá země má svrchované eh, možnosti rozhodovat o svém. Uspořádání může si centralizovat, decentralizovat, to je na každém členském státu, eh, pardon, na každém státu. Evropská unie rozhodně neho, nehovoří žádnému státu do toho, jak si má vnitřně uspořádat své území, ale nepochopil jsem, jak to souvisí s ambicemi eh, vstoupit do Evropské unie. Bez mikrofonu, bohužel. Mikrofon, prosím. Ne, říká pan předseda, Federalismus v Německu to je něco jiného. Decentralizaci, pardon, tedy předseda říká eh, federalism, federalismus a decentralizace, to je vlastně něco jiného. Když hovoříme o federalizaci, hovoříme zde o decentralizaci, eh, to asi to německé a britské pojetí je eh, trochu jiné. Myslím si, že toto ale vůbec nesouvisí s Evropskou unii, jaké tam bude to vnitřní uspořádání. Paní Kalniede. Děkuji, pane předsedo. Všichni se zřejmě můžeme shodnout na tom, že Ukrajina může rozhodovat o své zahraniční politice a volit si svoje spojence, eh, které odpovídají jejím politickým eh, přáním a představám. Ráda bych ale v této souvislosti zdůraznila, že byť se snažíme dosáhnout na Ukrajině trvalého míru, musíme si uvědomit, že pokud ho chceme dosáhnout, je k tomu potřeba skutečná politická vůle všech stran. A Rusko bohužel v tuto chvíli takovou vůli nemá, protože jeho cíle jsou jiné. Jeho, jeho cílem je to udržet Ukrajinu ve své sféře vlivu všemi prostředky, které jsou k tomu vhodné. Eh, Rusko anektovalo Krym a možná, že půjde ještě dál eh, po černomorském pobřeží. Eh, humanitární konvoj je toho důkazem. Přesun radio, eh, radiového zařízení a dalších prostředků je toho také důkazem. Ukrajinské tajné služby říkají, že radiotechnické zařízení zatím nebylo separatistům předáno. To znamená, že já chápu zprávy ukrajinských úřadů, které hovoří o tom, že nebudou eh, stahovat své jednotky za nárazníkovým pásmem mm, a já, to, já tomu zkrátka rozumím. Vážení kolegové, obracím se na vás. Pojďme si uvědomit, že Ukrajina potřebuje vojenskou pomoc, tak abych mohla posílit eh, svoje možnosti obrany a já si myslím, že je to na rozhodnutí všech členských států. Všechny členské státy se mohou rozhodnout, jak pomohou. Ať už to bude tréninkem, vojenským tréninkem, zařízením, zbraněmi eh, a tak dále. Dopis pana ministra Ulukajeva, který hrozil Ukrajině, uzavřením, jednostranným uzavřením hranic pro produkty, pokud tedy Ukrajina začne aplikovat e, články z té dohody. Já jsem tím byla šokována a je to nepřijatelné a členské státy a celá Evropská unie musí být sjednocena ve svém postoji vůči e, e, Putinovi a Rusku. Já nechápu, jak loď, výletní loď s německými turisty může jet na anektovaný Krym a Eh, jak se eh, pan ruský ministr Mališkin může objevit na červeném koberci. Já si myslím, že to musíme celé posuzovat eh, v širším kontextu. G20 se neschodlo na tom, jestli se Rusko má účastnit samitu G20 v Austrálii. Zároveň Rusko systematicky zastrašuje své sousedy Putin před pár dny oznámil, že e, by mu trvalo dva dny, než by se dostal do hlavních měst pobaltských republik a do Rumunska. E, možno zastavit litevské rybářské lodě v neutrální vodě, v neutrálních vodách. A ministr Dolgo jel do Litvy a hrozil tím, že bude rusky hovořící menšinu v Litvě chránit všemi prostředky, které jsou možné. To znamená, že musíme být velmi obezřetní a já podporuji ty, kteří říkají, že potřebuje mít, potřebujeme mít v našem výboru speciální monitorovací skupinu, která by se zabývala právě událostmi na Ukrajině. Děkuji. Euh, euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád vrátil k otázce decentralizace Ukrajiny. Ukrajina je velice rozmanitá země, mnohovrstevná. I z historického pohledu působí ne, na Ukrajině působí ortodoxní církev a úroveň decentralizace je výhradně otázkou Ukrajiny jakožto svrchované země. Pokud my zde budeme požadovat decentralizaci Ukrajiny, tak v podstatě pouze zopakujeme diplomatické nástroje ruského vedení. My můžeme říci, že budeme spokojeni, když tam zavládne skutečně trvalé příměří, ale musíme respektovat suverenitu této země. A další záležitost, kterou bych rád zmínil. Ukrajina se momentálně nachází ve válce s Ruskem. V minulých dnech jsme zažívali, že Například těžký zločinec je znovu uctíván, je mu prokazována čest, takže tam vlastně operují zástupci velice extremistických ideologií a my nemůžeme mlčky stát a přihlížet tomu, jak eh, ti nejhorší bolševici, vůdci komunistické strany opět jak si jsou uznány za čestné občany. Tady musíme něco udělat. Gracias, señor presidente. La política internacional no es un juego. Děkuji, pane předsedo. Mezinárodní politika není žádná hra, ani to není nějaké akademické cvičení či diskuze mezi experty na mezinárodní politiku. Mezinárodní politika je něco jiného. Jde o to, správně se rozhodovat a nalézt správnou rovnováhu. A proto jsem poněkud překvapen. Samozřejmě souhlasím s tím, když tady hovoříme o tom embargu ze strany Ruska, ale ono je to podobné jako například to embargo, které provádí USA vůči Kubě. Já nemám vůbec žádné pochopení pro kubánskou vládu, to jistě ne, ale nechápu, jak můžeme k oběma případům přistupovat různým způsobem. To, čeho jsme nyní svědky na Ukrajině, to je reakce na to, že tam byla otevřena pandořina skřínka. Něco podobného jsme měli v Kosovu pomocí helsinských rozhodnutí. A nyní prostě tu situaci máme, musíme se k ní nějak postavit. Já jsem hlasoval pro dohodu o přidružení navzdory mému přesvědčení a to proto, že jsem přesvědčen, že je třeba stabilizovat situaci v Ukra- na Ukrajině. Ale na druhou stranu jsem toho mínění, že tu situaci vidíme zcela jednostranně. Je třeba, abychom přistoupili k inkluzivnímu dialogu. My to sice nazýváme inkluzivním dialogem, ale je to jednostrané. Jedna strana se nám nelíbí, je to, je to taková, jak bych řekl, persona non, persona non grata, ale není možné ji vypouštět, musíme ji zapojit. Není možné, abychom dialog vedli pouze s jednou stranou. Naprosto souhlasím s tím, co řekl pan Austrevičute, když hovořil o té pozorovatelské misi. S tím souhlasím plně. Právě nyní v tom kontextu, co navrhli ostatní. A tady bych rád položil otázku. Pozorně mi poslouch- naslouchejte. Co se týče těch pozorovatelských misí u, volebek, u voleb. To je, myslím, dobrá věc. Je dobré, když ukážeme, že tam jsme přítomni, ale není to nic jiného, než že se tam krátce dostavíme na velmi krátkou dobu, ale z dlouhodobého hlediska nebudeme schopni eh, téměř nic kontrolovat. Je možné tam občas odjet na nějakou misi, ale Ukrajina není pouze Kijev, jsou tam jiné oblasti, Mariupol a tak dále, a tam bývá situace zcela odlišná. Proto mě jde o to, abychom eh, sladili náš postoj, náš přístup vůči Ukrajině a bylo by zcela nezbytné, abychom měli skutečně stále monitorování dění na Ukrajině a to na stále monitorování obou stran. Já stále mám pocit, že ta válka tam prostě nějakým způsobem je na spadnutí. Proto je důležité skutečně monitorovat takovéto situace, kde dochází k agresi. Například by bylo třeba chránit Irák, přímo vojensky chránit menšiny v Iráku, válka a vojenská pomoc na Ukrajině. Když tady neustále opakujeme, že problémem je Rusko, podle mě toto je barbarství, z vojenského hlediska je to hloupost a e, sami vidíte, k jakému výsledku to vede. Bylo řečeno, že Rusko půjde dál, až za Mariupol, bude se snažit si tady jaksi probojovat cestu až na Krym. Dobrá, ale podívejte se, jak to bylo v druhé světové válce. Tam německý Wehrmacht měl také velký zájem o tuto oblast, zejména o Krym a rovněž se snažil tam získat přístup. Pokud si zvážíte, že v zimě či krátce před zimou by rusové zautočili, no promiňte, to jsou takové fantazie neopodstatněné a nerealistické. Tady se neustále hovoří o dalšímu rozšiřování války. Já si myslím, že se to zcela přeceňuje. Samozřejmě musíme naslechat eh, těm pokusům o to válku mít, to je jistě pravda, ale na druhou stranu je třeba podpořit skutečný dialog a chci říct panu zpravodaji Austřevičusovi, že ten základ, který zvolili, je dobrý. A v první řadě je, jde skutečně o celý, územní celistvost Ukrajiny, jde o strategické hodnoty, vůči kterým jsme tak otevření, pokud se jedná o naše hodnoty. Ale máme velký problém s tím, pokud bychom tyto hodnoty měli uplatňovat na někoho jiného. Uh, jak jsem již řekl na úvod, tady nejde skutečně pouze o akademickou diskusi mezi profesory o této otázce. Děkuji. Děkuji, pan Preda. Eh, merci beaucoup, monsieur président. Beaucoup de choses ont été dites. Děkuji, pane předsedo. Už jste zazněla celá řada věcí, ale já bych chtěl ještě upozornit na jednu věc. Je to skutečnost, která mě velice překvapila. Zjistil jsem, že konference předsedů teď schválila delegace pouze sedmi členů. Takže tam má být pouze sedm členů na té pozorovací misi během voleb. Byl jsem opravdu překvapen, protože ve v těch skupinách pardon, eh, vlastně zde, zde se všichni shodli na tom, že ta skupina má být širší, že má být početnější. Pamatuji si, že když se organizovala mise do Tuniska, tak tam bylo 15 členů. Michal Galer si na to možná vzpomíná. Bylo eh, také na to, že do Palestíny odjela mise, která měla 30 členů, takže když porovnáme tato čísla, tak jasně vidíme, že s politováním musím říci, že to vypadá, že ta Ukrajina vlastně nikoho nezajímá že Eh, jsme zde přece svědky hlubokého konfliktu. Na jedné straně jsou zde um, názory, že ta země má procházet hlubokými reformami a přitom ta země je rozervána na kusy. A zároveň, když tam chceme poslat odborníky, pozorovatele, tak posíláme velice um, malou delegaci. A také by mě zajímalo, jak budete vybírat těch sedm členů, kteří tam potom mají zjistit, jak to tam vypadá v praxi, jak to vypadá v terénu. To je vše, co jsem chtěla říci. Děkuji. Za potlesk těch, kteří tady na začátku nebyli, neboť my jsme se již dohodli na tom, že odešleme, napíšeme dopis konferenci předsedů. Je mi to líto, ale tak toto vypadá. Nyní má slovo pan Galat. A ještě vás poprosím o jednu věc. To je automatismus, který vyplývá z administrativy. Je to možné změnit na konferenci předsedů pouze tím, že tedy předsedové frakcí to odhlasují. Proto je to vždy cesta přes koordinátory či další odpovědné osoby. Je třeba, abyste si to dohodli se svou frakcí tak, aby potom na konferenci předsedů politických skupin to bylo zohledněno. To je jediná cesta, jak je možné to zajistit. Pokud zde napíšu dopis, je to možné pouze v případě, že každý z vás se to domluví s předsedou politické skupiny. Toto je prostě postup. O tom může rozhodnout pouze konference předsedu, jinými slovy tedy předsedové politických skupin. Takže prosím, zvolte tento postup. Takovéto dopisy, které odesíláme, bychom možná měli automaticky vždy e, zaslat také koordinátorům tak, aby měli určitý podklad, aby s tím mohli jít na frakci. To by bylo možná velice vhodné, aby abychom takto postupovali, abychom to automaticky rozesílali i koordinátorům, což by byla taková automatická prozba o to, abyste se o to postarali ve své vlastní frakci. Já se ještě vrátím eh, k oranžové revoluce v roce 2004 a tehdy se vlastně politické skupiny rozhodly poslat tam své vlastní delegace, získali také akreditace ehm, během těch voleb a tehdy tam eh, do Kyjeva i do jiných měst jela celá řada poslanců, někteří ehm, byly větší skupiny, které byly menší, ale každý měl stejné postavení a každý měl vlastně, všichni získali stejná práva od volební komise v, Evropě, eh, v Kyjevě. Takže já navrhuji, aby třeba politické skupiny ještě vyslali své vlastní delegace navíc k těm sedmi. Já nevím, zda by to opravdu těm volbám samotným prospělo, protože nakonec eh, tam uh, slyšíme tisíc různých návrhů. Takže a já jsem také neříkal, že je vyšleme pouze do Kyjeva, ale i do jiných míst. Já si myslím, že to by to bylo možná by tam ta delegace mohla být do Kyjeva, ta oficiální delegace byla do Kyjeva a potom ti jednotliví delegáti by ještě mohli jet do těch jiných měst. Oděsa a další. Takže myslím si, že toto by ještě mohlo být vlastně před těmi volbami v těch následujících eh, týdnech, ale toto by museli zorganizovat jednotlivé politické frakce, to nemůže organizovat parlament jako takový. Ještě chci říci, že pokud bychom chtěli jaksi obejít to rozhodnutí a chtěli bychom protestovat proti tomu rozhodnutí, tak to se vlastně pak bude ještě opakovat, takže je důležité, že to jsou vlastně dvě věci, které musíme od sebe oddělit. A myslím si, že podobné to bylo trošku se situací v Moldavsku, říká pan předseda. A teď se ještě vrátíme opět k seznamu řečníků, kteří se k tomu chtějí nadále vyjadřovat, takže nyní pan Gáler. Děkuji mnohokrát. Pouze pro doplnění, protože jeden kolega to zde zmiňoval počet eh, poslanců, které, které, který vyšleme, jasně ukazuje, jaký politický význam pro nás ty volby mají. To vlastní pozorování voleb samozřejmě bude na Ukrajině jako vždy provádět OBSE velmi detailně před volbami, během voleb, oni to budou velice detailně sledovat. Naše přítomnost je politickým signálem, politická přítomnost. Pokud tam budeme mít ten standardní počet sedm poslanců, tak ukážeme, že je to pro nás tak důležité, jako kterékoliv jiné volby někde jinde na světě. Proto já bych navrhovala, abychom tam vyslali nejméně 15 poslanců. Co se týče samotné volby, já jsem poněkud zklamán tím, že se nám nepodařilo, nebo že se nepodařilo na Ukrajině změnit volební zákon před volbami, nebyla proto většině, což má důsledek, že se bude oplatňovat starý volební systém a tím již nyní můžeme vidět, že bohužel v mnoha oblastech eh, to bude velmi podobné jako vždy, tedy v oblasti volebních okrsků, eh, tam budeme mít údajně nezávislé kandidáty, kteří de facto opět budou zastupovat nějaké oligarchy, což je podle mne politováního dne. Bylo by bylo lepší, kdybychom měli proporční systém a měli nějakých těch minimálních 5%. Zavedli to. Penátská komise v tomto smyslu vyslovila svá doporučení, co by měli přesně učinit, protože mají velice fragmentovaný systém stran a já jsem navrhoval, aby do kandidátech vzali i e, zástupce z Doněcku, Luhansku a Krymu, tak aby tito lidé byli zastoupeni v parlamentu. A ještě mám tady e, otázku SVČ, co se týče přítomnosti OBSE. Já si myslím, že není dobré, že naše členské státy nejsou schopni rozšířit svou přítomnost tam. Já jsem hovořil se švýcarským velvyslancem v Kijevě, který tam zastupuje OBSE a on řekl, že v první linii potřebují e, zkušené důstojníky, tedy osoby, které jsou schopny zhodnotit, k čemu tam z vojenského hlediska dochází. A je přeci možné eh, důstojníky odvolat, eh, důstojníky se zkušenostmi. Takže se ptám, proč naše členské státy tam postupují tak váhavě, proč tak váhavě přistupují k tomu upgradeu té mise OBSE. Z politického hlediska si myslím, že to není udržitelné. A dále eh, si myslím, že je vhodné, abychom nepozorovali pouze hranice, nekontrolovali pouze hranice, ale abychom také v obsazených oblastech pozorovali aktivity různých míst, za například oni již vydávají ruské pasy, či eh, eh, rozdělují dětem ruské školní knihy, což by vlastně fakticky vedlo k tomu, že si, ten, že si tu oblast připojí k Rusku. A dále si myslím, že bylo dobré, abychom v rámci OBSE měli transparentnost, což znamená, že vždy musí být přístupen i jeden zástupce z Ruska a pak musí zveřejnit, co viděli společně. Tím vlastně posílíme tlak na ruskou stranu, tak aby se držela zpátky a přestala provádět tu faktickou anexi těchto oblastí a samozřejmě také Krymu. Děkuji. Bez mikrofonu, prosím. Irán. E, Irák, Sýrie. Ještě musíme hovořit o Iráku a Syrii. Um, tedy je to škoda. Přemýšlím tedy, jak se nám to podaří všechno stihnout, ten program. Takže možná bychom to mohli přesunout na odpoledne. Bylo by to možné? No, jenže tam bohužel tady bychom potom měli asi problémy s eh, výborem pro kontrolu rozpočtu. A oni chtějí, abychom eh, tam byli přítomní, protože to je vlastně jeden z hlavních výborů. Tak eh, co navrhujete? Co tam máme za úkol? Prezentace? Mm-hmm. takže odpoledne má být e, společné jednání s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Já si myslím, že musíme se zamyslet nad tím, jaké věci jsou prioritní. Takže já vás každé, každému teď dám pouze jednu minutu. Další je pan Štětina. And then Mrs. Lösing. Pani Lusing. One minute each. Jednu minutu, prosím. Za slovo, pane předsedo. Já jenom jsem chtěl říci, že vítám váš návrh, aby na Ukrajinu jelo více eh, členů Evropského parlamentu. A já doporučuji, aby to nebyla jenom místa, o kterých jste mluvil, a doporučuji, aby eh, zavítali eh, poslanci také do těch osvobozených oblastí Doněcké, obla, Doněcké oblasti. Myslím tím například oblast Slaviansk, oblast Kramatorsk, Artemovsk. Je to velmi eh, důležité, protože by to mělo velký symbolický význam. Je to logisticky nenáročné, dnes už relativně bezpečné a vím, že to vzbudí eh, velikou eh, pozornost a bude to považováno za silnou podporu ze strany Evropské unie, Evropského parlamentu. Říkám to z vlastní zkušenosti, protože jsem v těch oblastech nedávno byl a vím, jak upřímně a radostně jediného solitérního eh, europoslance v těchto oblastech vítali. Děkuji vám za pozornost. Ah, Paní Lusing. Ano, děkuji. Já si myslím, že to přijetí jednotlivých poslanců bylo různé. Eh, někdo to chápal jako oživení konfliktu, někdo jako eh, moderaci a napomínání. Pokud jde o naši zásadní pozici k dohodě o přidružení, tak ta už zazněla. Já jsem velmi spokojena s tím, co jsem tady zazněla, slyšela. To znamená, že ta obchodní část dohody o přidružení je v tuto chvíli upozaděna, odložena a pochopila jsem to tak, že je potřeba tedy připravit cestu mírovému procesu. Eh, já jsem velmi ráda, že se tady hovoří o politickém příměří, já s tím souhlasím, ale ráda bych řekla, že to znamená, že tedy předtím se eh, tady zbraně používaly a nyní se používat nebudou a že bychom tedy mohli eh, v určitém smyslu hovořit i o hospodářské válce. To znamená, že my jsme proto, aby se ta vyjednávání zase rozběhla, to znamená, že eh, komise musí eh, myslet i na tu pozici, která tu zas, a znova zaznívá. To znamená, že Rusko už eh, není obchodní partner. Ukrajina je rozštěpenou zemí a nepochybně tomu bude tak i po volbách. Nezmění se to po volbách a proto je velmi důležité, abychom definovali pozici eh, v tom smyslu, jak se tady budeme vměšovat do mírotvorného procesu, jak ho budeme ovlivňovat. Myslím si, že používání prostředků v Evropské unie tady eh, považuji za smysluplnější, než například pokud jde o reformu bezpečnostního sektoru. Děkuji. Eh, já si myslím, že pro jednotu země se vyslovilo velké procento Ukrajinců a nyní se vyslovil parlament ukrajinský jednomyslně pro ratifikaci té dohody, takže nemůžeme tady hovořit o rozštěpené zemi či hluboce rozštěpené zemi. Ta země je rozštěpená proto, protože tam vnikly eh, ruské jednotky, tak to prostě je. Nyní má slovo pan Peterle. Klub Děkuji, pane předsedo. Navzdory neúplnému příměří a asymetrii provádění dohody u přidružení mám velkou naději. Pocituji velkou naději, pokud jde o budoucnost. Doufám totiž, že všechno to mírotvorný proces posílí. A já bych byl velmi nerad, kdyby ten mírový proces stroskotal. Dohoda o přidružení napomůže provádění reform a kromě toho se domnívám, že bude muset proběhnout ještě něco jiného a sice to, co, čeho se nepodařilo dosáhnout v důsledku polarizace. Musíme se snažit o smíření celé země a to se Eh, podaří, pokud Ukrajina učiní další krok směrem vpřed. Myslím si, že tady potřebujeme zajistit určitou kontinuitu a dynamiku, eh, kterou jsme zatím postrádali. Reformy, které jsou prováděny, musí být důvěryhodné a celý politický proces musí být důvěryhodný. Jsem velmi rád, že se vytvoření eh, eh, té monitorovací skupiny eh, se setkalo s ohlasem a souhlasím s panem Austrevičusem, že otázka bezpečnosti je velmi důležitá. Musíme myslet i na dobu po volbách a myslím si, že v tomto ohledu máme hodně zkušeností, které můžeme s Ukrajinci sdílet. Chcete se vněšovat do vnitřních záležitostí Ukrajiny? Řekněte to otevřeně. Thank you very much. Děkuji za slovo. Já si myslím, že závěr z minulého týdne um, z té ratifikace je to, že tato země je svrchovaná, že může také přistoupit eh, k hospodářské mm, spolupráci a také, že tam má být zaveden právní stát. Tato země je však rozvrácena, rozdělena nikoli pouze vnitřně sama o sobě, ale také kvůli zahraniční intervenci. Pokud chceme hledat politické řešení, tak eh, je to dost obtížné, protože Rusko popírá to, že by tam poslalo eh, své vojáky, že tam došlo k invazi. A to je naprosto zásadní, protože vojenští odborníci právě sdělili, že nejmírnější zbraně, které rusové použili, byly vlastně podobné taktickým atomovým zbraním. Vlastně tyto země by byly, tyto zbraně by byly schopny vyhladit celé město tím se vlastně dostáváme k hlavnímu e, bodu. Jde o konflikt hodnot, nikoli mezi Ukrajinou, Ruskem a Evropskou unii. Jde o to, že zde máme hodnoty, evropské hodnoty, právní stát, e, dodržování um, mezinárodních smluv, invaze. E, pokud, když, když hovoříme o tom, že musíme třeba také přehodnotit komunistické zločiny, k nímž docházelo v minulosti v komunistických zemích. Tak myslím si, že pokud bychom se s tím opravdu dokázali v minulosti vypořádat, tak bychom se dnes nemuseli eh, zde vypořádávat s Putinem a eh, s mm, Ruskem. Děkuji. Já budu hovořit španělsky, protože bych se chtěla obrátit na dva kolegy, kteří hovořili jednak o Krymu a jednak o Kosovu a porovnávali to. Já jsem spravodajkou, byla jsem spravodajkou v tomto výboru o Kosovu a chtěla bych říct, že naprosto jednoznačně nemůžete Krym a Kosovo porovnávat. Podívejme se na vládu v Kijevě. Žádná vláda v Kyjevě neudělala to, co udělal Miloševič. Vyhnal vlastně Albance z zprávy, byli na um, celé roky odstraněni ze zprávy, došlo tam k válce, on je deportoval, vraždil. A navíc ještě v červenci 2010 řekl naprosto jasně Mezinárodní soudní eh, tribunál, že vlastně zde tedy nedochází k, mezinár- k porušování mezinárodních o jednání. Takže vy ehm, možná tedy zastupujete Španělsko, ale neporovnávajte Kosovo a Krym, je to naprosto neporovnatelné. Pan Šárius Volský během jedno, jedné minuty prosím schrne eh, konstruktivním způsobem všechny dosavadní příspěvky. Jacku, máš slovo. Děkuji, Elmare. Je to válka. A my tady hovoříme o zónách volného obchodu, o decentralizaci. Rusko zkrátka chce zpátky Ukrajinu celou. Není nic, e, něco takového jako příměří není možné. Já se obávám, že velvyslanci v Koreperu budou hovořit o změkčení šancí, e, sankcí, pardon, ale je potřeba e, pravý opak. Já vyzývám Evropskou unii, aby byla důsledná ve své strategii a ta strategie zní more for more. To znamená, že za intenzivnější válku by měly být přísnější sankce. V tomto musíme Ukrajinu eh, podporovat, musíme sankcionovat invazi, která pokračuje. A Rusko tady lže. Eh, Západ se tváří, že tomu věří, a já si myslím, že to nás eh, přivede do další eh, ošehavé situace, jak řekl pan eh, předseda Brok. Bude tu další koridor v Lugansku, v Oděse a tak dále, potom Podněstří, potom Dunajská delta. A tady tady cituji pana předsedu Broka. Já si myslím, že v tuto chvíli ztrácíme čas. Buď budeme eh, destabilizovat Rusko prostřednictvím sankcí dříve, než eh, provede další a eh, anebo bude Rusko destabilizovat Ukrajinu. Musíme toto zásadní rozhodnutí učinit, protože jinak bude Ukrajina ztracena. Já si myslím, že sankce by měly být zintenzivněny a že bychom je tedy měli důsledně provádět. My jsme se například minulý týden domluvili, že Rusko vyloučíme ze systému SWIFT a měli bychom eh, začít Ukrajině prodávat zbraně. My jako EU eh, e jsme 16. července přerušili embargo na prodej zbraní na základě rozhodnutí rada, rady, ale přesto eh, to embargo dále uplatňujeme, protože se bojíme Ruska. Já si myslím, že to je špatně. To byl přesně ten způsob těch smířlivých slov, jak jsem si to představoval. Máme nyní možnost zkrátit slyšení s velvyslancem EU eh, v Japonsku. A pak tedy bychom měli to neveřejné jednání s výborem pro rozpočtovou kontrolu a takto bychom Eh, získali dobrou půlhodinku pro debatu o Iráku a Sýrii. Souhlasíte s tím takto, pan Pasku? Ne. A aby souhlasil, tak mu přenechám funkci předsedy na tuto dobu. A navrhuji, abychom nyní si vzali 35 minut, věnovali je Japonsku, takže je to na vás, abyste kladli krátké otázky a dlouho nevystupovali ne no, jako v té předchozí debatě, když někteří hovořili 10 minut. A pak v 11 hodin 10 minut začneme, zahájíme naši rozpravu o Iráku a Sýrii a ve 11.45 se odebereme do toho dalšího výboru, který zasedá dvě patra nad námi. Souhlasíte s tím, abychom takto pozměnili pořad jednání? Takže prosím. Přenechávám ti předsednický stůl.